Good morning, ladies and gentlemen. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Budu hovořit česky, takže si prosím nasaďte sluchátka. Dobrý den, dámy a pánové, vítejte na našem dnešním zasedání. Eh, point one, adoption of agenda. Eh, přijetí programu. Budeme mít dneska překlad do 1, 2, 3, 4, 5, 6 jazyků francouzštiny, němčiny, angličtiny, švédštiny, češtiny a polštiny. Jestli nejsou žádné námitky, tak považuji náš program za schválený. A já bych in medias res přišel k hlavnímu a jedinému bodu našeho programu, a to je text eh, pana Pasku, zřízení Evropského programu průmyslového rozvoje v oblasti obrany zaměřeného na podporu konkurenceschopnosti a schopnosti inovace obranného průmyslu EU. Je to eh, extrémně zajímavý eh, materiál, a myslím si, že nejlépe bude, když dáme rovnou slovo panu Pasku. Prosím pěkně. Thank you very much. Děkuji. My jsme včera vedli diskuzi se stínovými zpravodaji. Ta diskuze byla poměrně podrobná. Objevilo se 365 pozměňovacích návrhů to znamená, že by každý vystačil na jeden den kalendářního roku. Rada mezi tím eh, schválila eh, tedy dokument, eh, který je příspěvkem pro radu, která se koná dneska a zítra. Doufáme, že rada na dnešním a zítřejším zasedání finalizuje svoje stanovisko. Jak víte, ten harmonogram je poměrně napjatý. ITRE je výbor, který to má v gestci, ale e, i e, výbor pro rozpočet a my tedy k tomu přispějeme svým stanoviskem. My jsme tedy na tom prvním zasedání, protože se bude konat ještě další zasedání se stínovými zpravodaji a to další zasedání se bude konat někdy v lednu během Štrasburského týdne. To znamená, že tentokrát se nám podařilo pokrýt tři zásadní články. Za prvé cíle programu, potom akce, které je možné v rámci programu pokrýt a konečně poslední bod, subjekty, které se mohou programu účastnit. Podařilo se nám zhruba pokrýt 120 pozměňovacích návrhů z toho celkového počtu 365. Snažili jsme se do toho zahrnout co možná nejvíc, eh, co možná nejvíc podnětů z těch pozměňovacích návrhů. Jsou tu ještě některé další obecnější pozměňovací návrhy, které by bylo možno více zohlednit v úvodních ustanoveních. Tomu se budeme věnovat příště, protože o tom budeme diskutovat příště. Je kromě toho zhruba 50 pozměňovacích návrhů, které chtějí tu iniciativu kompletně odstřelit. Ty pozměňovací návrhy pochází z různých stran a budou eh, předloženy zvlášť. My jsme netrávili náš čí, čas tím, že bychom se je snažili nějak zpracovat nebo zahrnout. Jak jsem řekl, eh, budeme mít tedy tři kompromisní pozměňovací návrhy. Jeden se bude týkat tedy cílů, potom Eh, způsobilosti a způsobilých akcí. My jsme při naší včerejší diskuzi eh, byli velmi konstruktivní. Ta diskuze přinesla mnoho podnětů. Za, ta, ten zásadní způsob práce je běžný, to znamená, že ti, kteří nebudou pokryti eh, pozměňovacími návrhy, mohou svůj návrh předložit individuálně. Kromě toho jsme diskutovali ještě o jedné věci a například o tom, jestli tady mají být zmíněny kategorie zbraní, které nebudou pokryty programem. To je vlastně náš příspěvek, protože parlament k tomu přijal celou řadu usnesení v tomto ohledu. A paní Valero včera zmínila skutečnost, že některé z těch kategorií zbraní, které nebyly zmíněny v našem kompromisu, jsou tedy v usnesení a proto jsme se rozhodli, že to je naše chyba a že je tedy zahrneme všechny. To znamená, že všechno, co k tomu řekl parlament, bude tedy jako takové zmíněno. Zahrnuli jsme tam také příspěvek pana kolegy z EPP, Michala Gálera, to je článek 2.4 smlouvy. Týká se to posílení právního základu. Dále jsme diskutovali s kolegy z EKR. Oni se věnovali kontextu po vystoupení Spojeného království z EU po Brexitu. Řekli jsme, že pokud tam bude uvedeno NATO, tak se to stejně bude týkat i Británie, ale další argument zněl, že nevíme, jaký ten kontext po Brexitu bude, jak to celé bude vypadat. Víte, že Joffrey se k tomu vyjádřil a řekl, že hovoříme pouze o kontextu, nehovoříme o obsahu toho kontextu. Kontext to je takový všeobecný pojem a proto jsme se rozhodli, že to někde do eh, toho, těch úvodních ustanovení zahrneme, že tam najdeme nějaké místo, kam bychom mohli zapojit ten kontext po Brexitu. Massimo Castaldo se kromě toho zmínil o kontrole. A tomu se potom věnovali i další naši kolegové. Jde o to, abychom měli kontrolu nad těmi firmami, malými, malými a středními podniky, které se budou účastnit to je totiž zásadní věc. To znamená, že někde bude zmíněno, že ta kontrola by měla zůstat v Evropě, protože i ty výsledky by měly, být, měly zůstat v Evropě. To také bude v rámci toho programu zmíněno. My si musíme uvědomit, že tam jsou tedy tři subjekty minimálně ze dvou zemí. Někteří kolegové měli za to, že je to možná omezující pravidlo a říkali, aby to tedy byly, nebo že by bylo lepší, kdyby to byly tři subjekty ze tří zemí. Já proti něčemu takovému nic nemám. Takový návrh je přijatelný. Pokud uh, eh, byste si mysleli, že to takhle možné, tak to pro mě nebude konec světa, nebude to zásadní změna. Jožo, zmínil 50 tu kvotu 50 Podíváme se na to. Podíváme se na to. Podle mého názoru jsme včera vedli velmi konstruktivní diskuzi, protože některé věci se nám podařilo přijmout. Samozřejmě, že není možné, aby to bylo od počátku dokonalé ty kompromisní pozměňovací návrhy. Naše práce bude pokračovat a na závěr bych rád zmínil velmi stručně další program, to znamená hlavně ten harmonogram. Pozměňovací návrhy budeme tedy posuzovat na druhém zasedání stínových zpravodajů, které se bude konat ve Štrasburském týdnu v lednu. Přijetí v AFETu eh, nastane 23. ledna a hlasování ve výboru, který to má v gesti, to znamená eh, v ITRE, to je 31. ledna. To znamená, že vidíte, že ten časový postup je velmi těsný, že ten harmonogram je napjatý a já děkuji eh, kolegům za to, že se tedy snaží tohoto harmonogramu držet. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Pasku. A když dovolíte, dámy a pánové, otvírám diskusi. diskuzi. Nejdříve, kdo z eh, koordinátorů se uchází o slovo, prosím. Potom pan Zdrojevský. Eh, od razu na vstępie zaznaczę, že jestem usad... Děkuji. Úvodem chci říci, že jsem spokojen s prací našeho zpravodaje pana Pasku. Myslím, že celý tento návrh jde dobrým směrem. Já bych eh, chtěl poukázat na vysoký počet pozměňovacích návrhů, které eh, mnohé z nich byly předloženy jenom proto, aby se ten projekt zablokoval. Byla prostě snaha, aby ten projekt se zkomplikoval nebo naopak oslabil. A tyto pozměňovací návrhy musíme prostě zamítnout. Pak tady byly další pozměňovací návrhy, které jsou eh, rozumnější, které se týkají technických aspektů anebo upozorňují na některé klíčové věci, jako třeba Brexit, o tom už hovořil pan zpravodaj. Chtěl bych upozornit na to, že máme velice uh, omezený čas, uh, asi dva roky na zavedení do praxe tohoto programu a je to do určité míry eh, takový první pokus a je tedy třeba se snažit eh, maximálně přispět k tomu, aby tento program byl úspěšný. Podle mého názoru je třeba eh, tady splnit alespoň dva prvky, možná i tři, ale uvidíme, jak to dopadne. Pokud jde o pozměňovací návrhy, které chtějí vyřadit mimo evropské podniky. Já si myslím, že to je chyba. Kolega Pasku vlastně zmínil tady zajištění eh, prostředků eh, pro firmy. Myslím, že to znění je velice vhodné. Je také třeba zajistit kvalitní kontrolu, aby fondy určené na financování výzkumu byly dostatečné, tak aby se technologie v Evropě vyvíjela. Myslím, že spolupráce ve vojenském průmyslu by měla být kvalitní, v některých případech je třeba, aby evropské podniky spolupracovaly i s podniky z třetích zemí, aby se dostaly na co možná nejvyšší technologickou úroveň. Líbí se mi také vlastně tempo té práce. Je třeba toto tempo zachovat až do konce, protože máme času velmi málo. Na závěr bych vás ještě chtěl upozornit na mm, nutnost informování. Je skutečně třeba informovat o tomto programu, aby co nejvíce subjektů o tom eh, věděli, tak aby tento program, program byl úspěšný. Je dobře, že se hovoří o víceletém finančním rámci, zároveň s tím, že se hovoří o financování obrany eh, v souvislosti s tímto tématem. Děkuji. Děkuji, pane Zdrojevský, a slovo prosím pan Radoš. Uh, Děkuji. Já bych chtěl poděkovat zpravodaji za včerejší diskuse a za kompromisní pozměňovací návrhy, které předložil. ALDE je pro tuto základní myšlenku a naší snahou je zajistit, že budeme úspěšní. Je to zatím jenom pilotní projekt, ale v budoucnu by mohl být velice důležitý, až se vlastně realizují projekty na rozvoj obraného průmyslu. Bylo předloženo hodně pozměňovacích návrhů. Myslím, že eh, v těch pozměňovacích návrzích eh, byly dobré myšlenky, které eh, přispěly k tomu, že nakonec vznikne dobrý dokument. Chtěl bych zmínit eh, některé otázky, které jsou důležité pro ALDE. Komise eh, se zmiňuje v návrhu i o malých a středních podnicích. Pozměňovací návrhy navrhli, aby tam byly i jiné subjekty, to jako SMIS, to jsou středně velké výrobní podniky a potom takzvané podniky midcap, tedy podniky střední kapitalizace. My máme trochu obavu z toho, že tedy malé a střední podniky ty jsou velice jasně definovány, mají už své místo v různých politikách EU a je otázkou, zda eh, se neskomplikuje realizace vlastně základní myšlenky programu, když tam vlastně budeme zavádět novou terminologii pro různé typy podniků. Druhá otázka je třeba zajistit, aby ten program byl co možná nejevropštější. To znamená, Nemyslím si, že zavedení spolupráce s NATO a dalšími eh, mezinárodními organizacemi v hlavní části textu je tou nejlepší volbou. Samozřejmě až bude ten program trvalý, tak bude i otevřen spolupráci s NATO a s různými regionálními organizacemi, ale v této fázi si myslím, eh, by stačilo se o tom zmínit eh, v bodech odůvodněních a nikoli v hlavní části textu. Eh, další otázka s tím trochu souvisí, týká se to kontroly celého procesu. Pan Pasku o tom mluvil. Já jsem eh, vlastně spochybňoval trochu tu podmínku 50% vlastnictví evropskými občany. Pan Pasku říkal, že to je velice eh, komplikované zavést to tam jako řešení, ale já si myslím, že je důležité, aby podniky a příjemci a subdodavatelé byli podniky z EU anebo kontrolované eh, evropskými občany či firmami. To považuji za důležité v této fázi vývoje. Možná, že po těch dvou letech na základě zkušeností eh, třeba zaujmeme jiný názor, ale základní postoj ALDE je takový, že bychom měli zachovat co možná nejvíce evropský rozměr tohoto programu. Takže ještě jednou děkuji za kvalitní spolupráci a těším se na další diskusi o tomto důležitém dokumentu. Děkuji, pane Rados. A další, prosím, je pan Bütikofer. Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych omluvil paní kolegyně Valéro. Bohužel tu dnes nemůže být ani zástupci, to znamená, že pověřili příspěvkem mě. Nejprve bych chtěl jako vždy pochválit pana Pasku, protože on ve všem, co dělá, postupuje velmi profesionálně. Já ne vždy sdílím jeho názor, ale respektuji jeho profesionalitu. A třetí poznámka na úvod. Domnívám se, že bychom se měli zamyslet nad tím, jestli chceme vytvořit vlastní stanovisko parlamentu, anebo jestli náš cíl spočívá v tom, že těsnou většinou eh, prosadíme určitou pozici. Já jsem včera pochopil, že u zprávy pana Gálera byl parlament rozdělen více než u kterékoliv jiné zprávy v minulých letech. Můžeme se vydat touto cestou, ale já předpovídám, že se to nesetká s úspěchem. A nyní tedy k naší pozici. Pane Gálere, eh, máte něco? Eh, můžete se přihlásit eh, i v mezičase. Ano. Zajímavé bylo, jak, se, jak byla složena ta menšina. Konzervativní na úplně pravé straně spektra a levice z té úplně druhé strany spektra, což podle mě také není perspektivní. Pane Galere, já jsem řekl, že názory na to se liší. A uvidíme. Uvidíme, který názor se prosadí. Ale politika, která na veřejnosti není prezentována jako konzistentní pokračování dosavadní mírové politiky EU, pokud bychom to takto nevnímali, tak bychom u občanů EU neměli úspěch. To jsem chtěl jednoznačně říci. Zároveň jsem plně přesvědčen o tom, že naše členské státy potřebují jednotky, které budou eh, tedy akceschopné a budou schopni, schopni čelit skutečným rizikům a jménem EU společně s NATO nebo jménem OSN eh, mohou dokonce někdy si ten mír vynutit. To znamená, že souhlasíme s názorem, že potřebujeme více společných evropských prvků, pokud chceme zaručit naši společnou bezpečnost. Ale zároveň je pro nás zásadní, když analyzujeme současný stav a když se zamýšlíme nad tím, co bychom měli vytvořit, je pro nás zásadní, aby tady proběhla věcná objektivní analýza zbrojního průmyslu v Evropě. Ukázalo se, že tady máme pouze 15 reálných vojenských možností ve srovnání se Spojenými státy. Pokud eh, bychom vycházeli ze srovnatelných výdajů. Vy všichni víte ta, eh, znáte ta čísla, eh, je tu Eh, dalo by se tedy ušetřit 25 miliard výdajů na zbrojení, pokud bychom rozumně spolupracovali. To znamená, že toto odvětví pracuje v Evropě extrémně neefektivně. A já si myslím, že to, pane Gálere, nemůžete popřít. O tom jsme také hovořili. Byť jako EU máme druhé největší výdaje na zbrojení na světě, pokud sečteme 28 členských států, tak Eh, mají mnohé státy eh, pocit, že to tady není efekt, že to nejsou efektivně vynaložené eh, prostředky ve srovnání například se, s Ruskou federací. A proto tedy souhlasím s tím, že bychom měli vycházet z toho, že budeme zvyšovat konkurenceschopnost zbrojního průmyslu a to znamená, ale zároveň to neznamená, že to musíme da, e, vybavovat dalšími subvencemi, dalšími dotacemi. My chceme e, vytvořit e, Evropu, která, se bude, která bude bezpečnější, ale toto není ta správná cesta. Protože to, co by vzniklo, by nebyla změna směrem k lepší, větší bezpečnosti, to bychom proto byli, ale bylo byla by to, bylo by to takové byrokratické monstrum, spoustu papíru a subvence pro e, zbrojní průmysl. Na základě této analýzy naše frakce předložila alternativní návrh v rámci nařízení. Chtěli bychom mechanismus spolupráce, který bude podporovat účinné fungování tohoto sektoru, tohoto odvětví. My jsme v ITRE, v IMCO, ve výboru pro rozpočet a také v tomto výboru, ve výboru SEDE eh, získali nebo předložili 60 pozměňovacích návrhů. Podle čeho názoru je to tak, že agentura pro obranu, která existuje od roku 2004 ve svém fungování, selhává a proto tady musí přezít roli Evropská komise, tak abychom do toho sektoru vnesli alespoň minimální účinnost, fun- efektivní fungování. Chceme zajistit spolupráci v rámci EU, jejím cílem ale musí být to, že národní prostředky, ještě jednou zdůrazní, že národní prostředky je potřeba lepším způsobem investovat. E, a náš alternativní návrh návrh eh, k tomu, co dělá pan Pasku, eh, je tedy jiný. Eh, náš návrh by ne, nebral žádné prostředky ze stávajících evropských programů, ať už je to Connecting Europe Facility nebo Galileo. Oba tyto programy jsou velmi důležité. Pouze ty pouze by se tedy nabídly administrativní kapacity na úrovni komise. Nejsem přesvědčen o tom, že jsem vás přesvědčil, že sdílejte můj názor, ale Evropský parlament stojí před jedno, jednoznačným rozhodnutím. Na jedné straně je to, co by chtěli pan Gáler a pan Pasku, to znamená, že bychom se vydali cestou, která by vedla k velkému sporu. A Šlo by tedy o kvóty ve zbrojním průmyslu v celé Evropě. Já už jsem byl účastem této diskuze v ITRE, a nebo bychom se vydali cestou, kterou si přejeme my a kterou jsem tady popsal. Děkuji, pane Kofr. Nepovažuji vystoupení pana Gálera před chvílí e, za jeho projev, bylo to extempore a prosím, to, prosím pana Gálera, aby přednesl svůj příspěvek. Děkuji. Já jsem sice neslyšel německý překlad, protože e, to nějak nefungovalo, ale asi jsem pochopil, že jsem tady dostal slovo. Takže vám děkuji. Děkuji panu kolegovi Pasku, co by zpravodaji, děkuji také panu Drojevskému jako našemu stínovému zpravodaji. Já v podstatě sdílím jejich přístup. Dovolte mi, abych nejprve udělal návrh, který se týká příspěvku ITRE. My nejsme pouze autoři stanoviska. Máme dokonce ještě silnější pozici, pokud jde o vztah k ITRE. Naším úkolem není pouze stanovisko a proto vás prosím, abyste na to dbali. Dbejte na to, aby ty části, které spadají do této sféry, do tohoto tématu, aby je ITRE neposu, neodsunul stranou, ne, nezametl pryč, ale aby ty naše části zůstaly ve stanovisku eh, výboru, který to má v gestě, dostatečně viditelné. Tolik poznámka na úvod. Další věc. Dovolte mi, abych se vyjádřil k tomu, co říkal pan kolega Bytykofr. Já si myslím, že pokud to budeme koncipovat dobře, nebo pokud se k tomu dobře postavíme, tak naše názory nejsou zas až tak odlišné. Mně jde také o to, abychom lépe investovali prostředky, abychom lépe investovali ty peníze, které v tuto chvíli máme. Protože ty to neúčinné funkování tohoto odvětví mě také vadí. A vedlo to k tomu, že ta struktura průmyslu je taková, jaká je. Ty neefektivnosti, neúčinnosti bych chtěl odstranit, my bychom je chtěli překonat a odstranit. A ta naše logika je následující. Nejprve před tím zbrojením je výzkum. V evropském rozpočtu je na to minimálně 100% a já chci z politického hlediska zabránit tomu, aby členské státy ztratily chuť eh, spolupracovat, pokud eh, to přejde od výzkumu eh, k vývoji. A proto je tedy důležité si uvědomit, že skutečně je tu eh, pobídka i finanční, že tady existuje důvod, jak členské státy tedy povzbudit a jak podnítit jejich spolupráci. A já si myslím, že i v rámci samotného průmyslu se eh, rozvine spolupráce, protože my už jsme určité vůze, fůze nebo spolupráce eh, v tomto odvětví v minulosti zažili. Ovšem, eh, bohužel do toho často zasáhly národní vlády a to, co chtěl vytvořit průmysl, zastavili z velmi krátkozrakých důvodů. Většinou z velmi krátkodobých krátkozrakých důvodů. A proto jsme zvolili tento přístup. Chceme tedy k tomu přistupovat pozitivněji, chceme dosáhnout efektů i ze střednědobého hlediska a proto si myslím, že ten náš přístup je správný. že můžeme určité aspekty ještě zlepšit, to je jasné, s tím souhlasím. To platí i pro tu diskuzi, která se vedla v souvislosti se třetími státy, s třetími zeměmi. Firma, která produkuje v EU, firma, která provádí výzkum v EU a platí v EU daně a vytváří v EU také pracovní místa, která ale má právní sídlo mimo EU, Pro mě je to pouze dílčí rozhodnutí. Můžeme samozřejmě čínské firmy z těchto senzitivních věcí vyloučit. Ano, takovéto možnosti si musíme vyhradit. Ale nezávisle na tom se domnívám, že pokud v posledku taková spolupráce nebude mít žádná právní omezení. Dejme tomu, že ta firma potom řekne, dobře, my máme sídlo v USA, ale e, protože tam je tedy použit jeden hřebík z USA, tak, tak to nemůžeme použít. Já si myslím, že bychom měli e, tedy využít všech možností a že by tady měly hrát roli i další parametry. Z takového hlediska nemám nic proti třetím státům, ale měli bychom to posuzovat individuálně. Pokud by to byla například čínská nebo ruská firma, tak uh, už bych měl vůči tomu určité výhrady. A ty výhrady musíme jednoznačně vyjádřit. Já si myslím, že naše názory se zas až tak neliší. Ale z hlediska přístupu souhlasím s tím, co tady předložil pan Pasku. Děkuji, pane Galery, za příspěvek a děkuji vám i pane Bytykoferem za tu užitečnou a zajímavou diskuzi, kterou jste nyní s panem Gálerem vedli. A nyní paní Moody, místo předsedkyně SED, SND. Prosím, máte slovo. Thank you very, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Děkuji také eh, kolegovi, který eh, pracuje na tomto důležitém stanovisku. Za prvé chci také poděkovat za péči, kterou věnujete i problematice Brexitu. Eh, uvidíme, jak to dopadne. Za druhé, myslím si, že je důležité, že eh, aby tento výbor eh, zapracoval spolupráci s NATO právě do hlavní části textu. To je podle mě důležité, protože my jakožto výbor bychom toto měli dát najevo, že to je naším eh, úmyslem a měli bychom se tomu věnovat. Za třetí, a to trochu navazuje na to, co říkal eh, Michal, pokud jde o výsledky, výsledky, které budou velmi důležité. To znamená, pokud naše stanovisko bude jasné, pokud jde o zachování výsledků v oblasti duševního vlastnictví, know-how. Ty výsledky by tedy měly zůstat v EU. Tak potom vlastně vybudujeme, eh, říká se tomu v angličtině, eh, čínské zdi, což tedy nemá nic implikovat, ale jde prostě o určité omezení výsledků té práce tak aby se zajistilo, že to know-how zůstane u těch eh, příjemců, u těch uživatelů. Myslím si, že to by mohl být způsob, jak chránit výsledky eh, výdajů vynaložených na toto téma. Děkuji. Děkuji paní Moody. A nyní má slovo pan Líc, také SND. Please, prosím. Ganz herzlichen Dank, ganz herzlichen Dank auch den Děkuji a děkuji také kolegovi Pasku za jeho práci. Rád bych podtrhl některé věci, které mě ze, z principiálního hlediska připadají důležité. Já osobně považuji za důležité, abychom postupovali velmi rychle směrem vpřed. Já jsem e, německý sociální demokrat, chceme pooling and sharing, my jsme to jasně vyjádřili v našem politickém programu. Současnou situaci hodnotím Eh, tak, že je nouzová, že musíme tedy učinit velké kroky směrem vpřed. Pooling and sharing, ten přístup je v podstatě přijat. Pan Gáler zdůraznil, že jde o to, abychom lépe investovali prostředky, zvýšili účinnost, protože současná situace je neudržitelná. My eh, to prostě musíme zlepšit a musíme přimět členské státy k tomu, aby, členské, aby sami měli vůli eh, lépe investovat prostředky. Potom ani nebudeme muset diskutovat o těch dvou procentech. Možná, že nás to bude stát 2, 3, 4 procenta, ale eh, můžeme tedy se držet těch dvou procent a zlepšit eh, efektivnost a spolupráci. Potřebujeme tedy mechanismus spolupráce a díky tomu lépe investovat národní prostředky. To musí být naším cílem. Někteří eh, to nevidí rádi, ale pokud by mělo jít o fúze, tak ehm, budeme pravděpodobně potřebovat eh, konverzní programy. To je téma eh, pro diskuze s komisí. My tedy potřebujeme konverze od počátku, tak aby členské státy mohly plánovat na 15 let, aby tedy poslední Zpráva o zbrojním průmyslu v Německu to jasně dokazuje a proto, když od nás chce komise peníze, tak bychom e, se o to měli snažit. Já si myslím, že tady potřebujeme spolurozhodovací právo, pokud jde o produkty, které se vyvíjí a které se následně vyrábí, tak abychom harmonizovali e, vývoz v oblasti e, zbrojního průmyslu v EU. Pokud tedy učiníme jako parlament tento krok, tak je potřeba, abychom se do toho jako parlament vkládali, abychom tady měli svoje slovo. Eh, já, já nejsem ochoten eh, tady pouze nečinně přihlížet. Děkuji. Děkuji, pane Líc. Pokud nejsou ještě další zájemci o příspěvek, tak já bych poprosil pana Pasko, aby diskuzi zhodnotil, případně odpověděl na otázky kolegů. Děkuji. Well, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych poděkovat vám všem za příspěvky. Děkuji také za ocenění naší práce. Chtěl bych tedy zmínit některé body, které tady v diskusi zazněly. Pokud jde o financování, já to chápu tak, že rada vzhledem k neočekávanému úspěchu PESCO se eh, rozhodla eh, tak nějak odmávat ten, eh, těch 10% plus, jak se to uvádí v iniciativě, tedy na financování projektů v rámci PESCO. protože jinak by vlastně všechno spadalo pod PESCO, to znamená místo 20% by to v praxi bylo 30%, ale pochopila jsem tedy, že rada nakonec se toto ustanovení vyněla. Výzkum je součástí i jiného pilotního programu, ale v zásadě bychom tady na to měli vytvořit nějakou vazbu. Kolega Michal o tom mluvil a měl pravdu. Dělá se výzkum a tím to vlastně skončí, protože tady nejsou žádné pobídky k tomu, aby se přešlo do další fáze, do, do fáze vývoje, která je přitom zásadní a kterou se právě snažíme pokrýt tímto programem. Myslím tedy, že z tohoto hlediska Eh, je to jasné, měla by být zajištěna provázanost mezi výzkumem a vývojem. Eh, zatím to bylo tyto dvě fáze odděleny časově, ale v určitém bodě já myslím, že komise eh, bude nucena jak si propojit obě tyto oblasti. Pokud jde o kvalitu, Pan Danžán předkládal návrh a my jsme ho přijali. A můžete se na to podívat, on předkládal pozměňovací návrh v tomto smyslu, tak abychom zavedli takový postup vlastně hodnocení zda Eh, ta, ta, ta daná akce skutečně si zaslouží být financována z evropských peněz. Na jedné straně musíme být flexibilní a inkluzivní, měla by to být taková inkluzivní flexibilita, pokud to tak mohu říci, a zároveň bychom měli dávat prioritu eh, našim evropským eh, přátelům, zemím, firmám ale vedle toho bychom neměli zapomínat ani naše, na naše spojence, kteří jsou v Evropě. Ehm, takže je třeba toto všechno nějak vyvážit. Například deklarace EU NATO, to je dokument, který nám z tohoto hlediska otevírá určité možnosti. E, nyní pokud jde o ty SME, tedy malé a střední podniky SMIE a takzvané midcaps, já jsem se rozhodl vlastně tam toto zapracovat, kromě těch malých a středních podniků, i takzvané intermediate, eh, protože někdy nám některé podniky říkají, my prostě nespadáme do žádné kategorie, ani malé a střední podniky, ani významné integrační podniky. A proto jsem vytvořil tedy eh, tuto jedinou zkratku navíc, eh, která by měla pokrývat eh, právě takové podniky. Jestli toto je správná, správná správná zkratka, jestli použí, hovořit o malých a středních podnicích plus těch takzvaných mid-caps, tedy ty podniky střední kapitalizace, to je otázka. Ale ty, ty takzvané mid-caps, ty podniky střední kapitalizace, ty také nejsou nikde definovány. A to je tedy věc, kterou je třeba ještě dořešit. Otázka kontroly, ta je zásadní, ano, to je pravda. Eh, to v textu je a zůstane to tam. Potom národní příspěvek. Bohužel pan Pasku je otočen od mikrofonu. Eh, ano, budu se tady držet zrcátko, abych vás viděla. Zároveň ho mluvil do mikrofonu. Eh, pan Vitikofer říká, mně se líbí i vaše záda pan Pasku říká, no to už zacházíte možná trochu daleko, ale budiš. Takže myslím, že ten, tím hlavním příspěvkem by měl být národní příspěvek stále protože tento program samozřejmě nemůže zbavit členské státy jakési povinnosti za to, že také budou pracovat v oblasti výzkumu a vývoje. Toto by měla být spíše taková pobídka, aby se trochu urychlilo eh, posilování spolupráce mezi členskými státy. A tady myslím, že eh, pokud budeme více spolupracovat, tak bychom určitě dospěli k tomu, o čem hovořil pan Bütikofer, který zmínil, že tady je velké roztříštění zatím, že máme prostě pro nějakou třeba zbraň 22 eh, různých požadavků podle toho, jaký členský stát to formuloval. A pokud bychom začali spolupracovat, tak by to mohlo vše velice zefektivnit. A toto je právě iniciativa, která má podněcovat takovou spolupráci. Nemáme legislativní pravomoc v této oblasti. Eh, my musíme vlastně pracovat s tím, co nám navrhne komise. Eh, my bychom chtěli mít takovou širší vizi na eh, tyto otázky, abychom zároveň zajistili určitou konzistenci mezi různými nástroji. My do tohoto stanoviska jsme například dali kategorie zbraní, které jsou zakázány rezolucemi parlamentu, což je právě projevem snahy o zajištění konzistence mezi různými texty, e, přestože vlastně nemáme legislativní pravomoc. Jedná se o pilotní projekt, jak už bylo řečeno, a pokud e, třeba Mm, přijdou kumulativní efekty v oblasti výzkumu, vývoje, jiných iniciativ, tak by se tím nastolil určitý trend, který by byl samozřejmě dobrý, protože by vedl tím správným směrem, podle mého názoru. E, také e, vlastně tady je diskuse e, ohledně programů jako Galileo a podobně, Eh, vlastně snaha je, aby tyto programy nebyly nějak postiženy vznikem této iniciativy. Tato iniciativa vlastně bude ke konci finančního rámce a bylo třeba najít tedy peníze z jiných eh, oblastí. A Taková je prostě situace. Pokud tento program bude úspěšný, tak jsem si jist, že vlastně bude mít v budoucím finančním rámci eh, samostatnou eh, položku. Eh, když se nyní podíváte na Británii a vidíte, jak mnoho věcí je vlastně navázáno na to, co děláme v Evropě, tak bychom k tomu měli přistupovat pragmaticky, protože i my bychom mohli být poškozeni, nejen Britové, ale i eh, my bychom mohli být poškozeni a naše diskuse to už ukázaly a chtěli bychom tedy být co možná nejpružnější v této oblasti. Na závěr bych ještě řekl, eh, že Michael tady eh, naznačil že eh, stanovisko musí být relevantní pro to, co dělá ITRE jako příslušný výbor. Protože jinak by to jenom znamenalo, že jsme prostě si splnili domácí úkol a to je všechno. Ale my bychom měli opravdu se snažit, aby naše stanovisko se co nejvíce odrazilo v práci kolegů z ITRE. A to bude záležet na politických skupinách, jejich eh, členech v ITRE, já předpokládám, že nás také pozvou eh, na diskusi o tomto textu, abychom mohli seznámit se svým postojem. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Pasku, za shrnutí diskuse. Dámy a pánové, naše zasedání se blíží ke konci a dovolte mi, abych tento momentu využil k tomu, abych poděkoval všem, kteří se diskuse zúčastnili, abych poděkoval eh, našim předkladatelům a abych také poděkoval pracovníkům sekretariátu za vzornou přípravu této schůze. A dovolte mi, abych vám všem dohromady popřál hezké Vánoce a šťastný nový rok. Schůzi uzavírám. Naschledanou. <laughs> Naschledanou.